Dámy a pánové, zahájíme schůzi. Jsou připomínky k pořadu jednání? Nejsou, tedy pořad jednání je přijat bez změn. K dispozici jsou veškeré jazyky kromě finštiny, chorvačtiny a malštiny. Máme zde pak jednoho nového člena našeho výboru EMPL, je to pan Joachim Starbaty, který se stal náhradníkem z frakce ECR. A srdečně ji tedy vítáme jako nového člena. Bod 3 na pořadu jednání Máme společný dialog Ample Econ, je to dialog a výměna názoru o e, výročním průzkumu růstu, což proběhne za přítomnosti místo předsedy Dombrovskise a komisařů Tyson a Moskovisi. Toto slyšení proběhne zítra a chci vás upozornit, že začínáme už v 8 hodin. A skutečně doufám, že tady všichni půjdete včas spát dnes, abyste zde pak včas zítra ráno mohli být od 8 do 10 hodin, ne v této místnosti, ale v místnosti 4Q2 v budově Jan. Jak víte, pro nás je velice důležité, aby eh, toto společné zasedání s výborem Ekon proběhlo, takže doufám, že si to dáte za úkol a přijdete. Další důležitá věc, slyšení AI zítra odpoledne eh, proběhne od 15.15 .15 do 16.15 .15 hodin a to znamená, že opět i tady budeme muset být eh, všichni a budeme se muset eh, držet časového plánu. Toto je jaksi dodatečné slyšení k diskusím, které proběhly před evropskými volbami s, mezi námi a jaksi mladými lidmi z celé Evropy. A nyní zde máme toto rychloslyšení, budeme tam mít taky takovou malou recepci, bude tam zhruba 100 našich mladých přátel. E, tedy pak tam samozřejmě budeme také my, že ano, jako europoslanci. A Jde o to, abychom mladé generaci v Evropě ukázali, že jejich názory bereme vážně a proto tady skutečně doufám, že se tohoto slyšení zúčastní co největší počet poslanců. Pak během eh, našeho zasedání výboru zde máme návštěvníky, máme zde 20 návštěvníků z Řecka od pana Funtulise a pak je zde ještě jedna skupina na vysoké úrovni zastupující odborová hnutí. Ty pozvala paní Ulfskok. Všechny vás zde vítáme a e, zítra přijdou ještě dvě další skupiny, celkem bude, to bude asi 35 lidí. A ty pak tedy přivítám zítra, až dorazí. Pakliže nejsou žádné námitky k zápisům, což je další bod, tak můžeme přijmout zápis z 20. listopadu 2014 a žádné námitky ani připomínky nevidím, takže tedy zápis je přijat. No a tím se dostáváme k bodu číslo 4 na pořadu jednání a to je výměna názoru s Mortenem Kierumem, který je ředitelem Agentury pro základní práva neboli FRA. Jak víte, tato agentura má velice široké pole působnosti, zaměřuje se na základní práva, jde například o práva postižených, přes práva dětí, po práva romské menšiny a tak dále a tak podobně. Takže, pane Kjarume, jsme velmi rádi, že jste mezi námi a těšíme se na váš příspěvek. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci, europoslanci, europoslankyně, je mi velkou ctí být zde dnes mezi vámi na této výměně názorů. Myslím si, že dnešek je skutečně speciálním dnem, protože právě dnes oslavujeme pětileté výročí právní závaznosti Charty základních práv napříč Evropskou unii. Od začátku naší práce je právě toto velkým milníkem vývoje základních práv v Evropě. Takže děkujeme, že jste mě přizvali právě v tento důležitý den. Nesmíme také zapomínat, že Charta základních práv se zaměřuje také na hospodářsko-sociální práva, která jsou velmi důležitá právě pro váš výbor. Podíváme-li se na to, co se stalo v těch pěti letech, když se tady vrátíme zpět do 1. prosince 2009 a podíváme se na příštích pět let, můžeme být na sebe pišní. V Evropské unii se v oblasti lidských práv stalo skutečně mnoho. Rozvíjí se zde daleko bohatší lidskoprávní základně právní rámec, práva jsou daleko více prosazována a dodržována pro, eh, Evro, eh, pro občany EU. Nebudu eh, číst celý ten seznam, ale například jsou to legislativa na podporu diverzity, legislativa na ochranu obětí, což je velice důležitý krok vpřed, lepší přístupnost spravedlnosti a tak dále. V rámci nové komise máme eh, také pozici místo předsedy komise, která se zaměřuje na, na základní práva přímo ve svém názvu. A samozřejmě zde máme Evropský parlament, který neustále základní práva brání. Takže věci se vyvíjejí a rámec, ve kterém se pohybujeme, je daleko robustnější. Samozřejmě není času na zbyt. Jsme neustále konfrontováni eh, velkými výzvami, mimo jiné a ne pouze v oblasti hospodářství hospodářské krize. Vidíme některé politiky, které jsou jaksi opodstatňovány e, hospodářskou situací, které zároveň ale znamenají výzvy pro, zá, pro oblast základních práv. Je to například e, oblast přístupu ke vzdělání, spravedlnosti, práci nebo například svoboda od diskriminace. A nemohu si pomoct, asi nejsem jediný, kdo to tady říká, ale musím citovat papeže Františka, který vás nedávno v parlamentu navštívil. Dovolte mi eh, vypíchnout jednu část jeho projevu. Řekl, eh, jaké důstojnosti mohou muži a ženy kdy požívat, když jsou předmětem tolika různých druhů diskriminace. Jaké důstojnosti eh, může někdo požívat, když mu chybí potraviny a základní potřeby pro přežití, a co je možná ještě horší, když jim chybí práce, která důstojnost zajišťuje. A já si myslím, že tím eh, jeho svatost eh, udeřila hřebíček na hlavičku a zabrousila přímo do oblasti základních práv. Dovolte mi nastínit, co přesně naše agentura dělá. Zdůrazním tři konkrétní zranitelné skupiny, které ve stávající situaci vidíme. Jsou to lidé s postižením, Romové a malé děti postižením. Asi víte, že velké procento postižených nemá práci. Je to eh, zaměstnaných postižených osob v EU je zhruba polovina. Když to porovnáme s většinovou populací, tak vidíme, že prác, v pracovním poměru je více než 70% lidí bez postižení. Takže vidíme zde eh, jaksi eh, velké rozdíly. A podobné to je v oblasti vzdělávání, předčasného odchodu ze škol a jaksi případy nenaplnění celého jaksi školního programu. Opět i zde jsou postižení eh, výrazně zastoupeni. To vede k chudobě, sociálnímu vyloučení, a e, vlastně způsobuje to velmi negativní spirálu pro postižené osoby a právě proto umluva e, OSN o právech postižených osob je velice důležitým milníkem v této oblasti. Je to pokus mezinárodního společenství tento negativní trend zvrátit. Samozřejmě tento trend ne- nevidíme pouze v Evropě. Ovšem v Evropě vidíme to, že Evropská unie vlastně poprvé v historii ratifikovala takovouto mezinárodní umluvu, což má dopady pro legislativu v Evropské unii a to v tom smyslu, že zaprvé tedy Evropská unie jako taková a její instituce i má instituce budou muset splňovat ustanovení této umluvy, na tom momentálně pracujeme a Provedli jsme zatím první audit diverzity v našich institucích, tak abychom zjistili, na co se máme zaměřit, aby naše výsledky v této oblasti byly lepší. Ale zároveň zde máme určité sdílené kompetence mezi Evropskou unii a členskými státy v této oblasti. Evropská unie má hlavní kompetenci v oblasti nediskriminace a zaměstnanosti a samozřejmě v oblasti financování rozvoje. A to jsou dvě klíčové oblasti. Nová pravidla pro evropské strukturální fondy konkrétně jsou přitom velmi jaksi výrazné, výrazné prvky v této věci. Eh, vyžadují, aby byly konzultovány, zas, konzultovány zastupitelské skupiny postižených a aby jejich potřeby byly v nových projektech zohledněny, což je velice důležitý a vlastně unikátní nový krok eh, tímto směrem za vytvořením nového právního rámce, který úmluva OSN ustavuje. Za druhé bych rád zdůraznil, že Doufáme, že se nám podaří vybudovat i silný monitorovací rámec, ve kterém bude hrát velmi důležitou roli i Evropský parlament po boku eh, Agentury pro základní práva a po boku komise a že se budeme zaměřovat v podobě akčního plánu na tyto oblasti, na hlavní problémy, jak eh, interně v institucích, tak eh, všude jinde ve všech ostatních oblastech, kde tato sdílená kompetence pracuje. Agentura pro základní práva pracuje na tomto tématu už několik let, zejména se zaměřujeme na otázku nezávislého žití nezávislého živobytí, což je velike, velice vysoko na žebříčku našich priorit a doufejme, že se nám podaří se k tomuto s vámi uspořádat ještě nějaké výměny názorů. Dovolte mi se obrátit teď k té další skupině, což jsou Romové. Agentura pro základní práva podniká, podnikla velmi obsáhlý průzkum eh, napříč Evropou. Jednalo se o průzkum mezi 80 tisíci členy romských domácností. Proběhly proběhly rozhovory tváří v tvář, hovořili jsme o sociálně hospodářské diskriminaci a dalších klíčových aspektech pro základní práva. A také jsme pro, podnikli průzkum mezi zhruba 20 tisíci sousedy Romů, tak abychom zjistili, jaké jsou všeobecné problémy v daných regionech členských států a co jsou konkrétně problémy romských rodin. No a nakonec jsme provedli rozhovory také s 300 obcemi a zjišťovali jsme, jak řeší tyto problémy v každodenním životě. Veškerá tato data najdete na našich webových stránkách. Je to často šokující čtení, ale dovolte mi um, vybrat alespoň jeden nebo dva příklady. Ten první se týká um, negramotnosti. Zde vidíme, že 15% romských mužů a zhruba 25% romských žen neumí číst ani psát. Porovnáme-li si to s jejich sousedy, tedy ne s všeobecnou populací, ale pouze se sousedy Romů, tak tam je to zhruba jenom 1%. Takže to je veliký rozdíl. A opět i toto se reflektuje, když se podíváme na docházku do škol, předčasné ukončení školní docházky. Zde vidíme daleko vyšší čísla u Romů než u um, všeobecné populace. A toto to nás asi nepřekvapí, má pak dopad na míru nezaměstnanosti. Ta je mezi Romy třikrát vyšší než v ostatní populaci, v populaci jejich sousedů. Takže to je pro nás velká výzva. A mimo jiné proto je velice důležité, abychom i nadále zajišťovali, že členské státy budou pracovat na plnění strategie integrace Romů. Tyto strategie jsou velice důležitým motorem změny. A ta změna je zapotřebí. Vlastně ve všech členských státech, kde existují větší romské komunity. Agentura pro základní práva bude i nadále provádět průzkumy mezi Romy v této oblasti, ale také uspořádáme eh, zasedání pracovní skupiny, kde združíme členské státy a budeme se zaměřovat na možnosti sledování postupu v oblasti integrace Romů. Takže v zásadě jde o to, že zvýšíme odpovědnost jak na té národní úrovni, tak na úrovni evropských fondů v této oblasti. prostředky, které máme v této oblasti, je zkrátka potřeba začít využívat, využívat daleko efektivně. No a nakonec, co se týká dětí, eh, my o tom hovoříme tak trošku i v oblasti vzdělávání romských dětí, ale podíváme-li se na všeobecnou populaci, tak eh, vidíme, že hospodářská krize děti zasáhla. 30% dětí teď čelí riziku chudoby a nebo riziku sociálního vyloučení, což je alarmující číslo a musíme si dávat v Evropě pozor, abychom nestratili jednu celou generaci. V této oblasti Agentura pro základní práva ehm, v současnosti prošetřuje případy násilí a nevraživosti vůči postiženým dětem, ale také se zaměřujeme na možnost vytváření systému na ochranu dětí, jakým způsobem ty systémy fungují, jaký přístup mají děti ke spravedlnosti, jakým způsobem jsou děti v rámci spravedlnosti, v rámci rezultu spravedlnosti vnímány. Takže to je několik prvků, několik klíčových problémů, které momentálně řešíme a doufejme, že vám to také pomohlo na, na, eh, pochopit, jakým způsobem naše agentura konkrétně funguje. Na závěr mi dovolte zdůraznit naše úkoly, několik našich úkolů v příštích letech. První zpráva, kterou vydáme, a opět je to velice úzce vstaženo k vaší práci, to bude zpráva o extrémním zneužívání v Evropě, nebo chcete-li o moderním otroctví. Eh, ono na tom není nic moc moderního, eh, to otroctví je pořád, tak, pořád stejné a pořád tak ošklivé, jako bylo v historii, ale i dnes v Evropě otroctví existuje. A my se snažíme na toto téma se zaměřit a eh, zhodnotit je jak z právního, tak sociálního hlediska. Provádíme rozhovory s inspektoráty práce a dalšími aktéry, abychom zjistili, kde jsou v Evropě slabá místa. Další zpráva, kterou vydáme, to bude asi na začátku roku 2016 nebo na konci roku 2015, to bude zpráva, to bude následná zpráva k prvnímu průzkumu, který jsme provedli k tématu etnických menšin. Tehdy jsme provedli rozhovory s 25 tisíci příslušníky etnických menšin a teď to budeme opakovat. Je to vlastně první průzkum, který takto opakujeme, díky čemuž snad získáme Eh, informace o možných trendech, zda se věci vyvíjejí pozitivně nebo negativně, jaká je celková situace. A to bude velice zajímavý nový rozměr našich průzkumů, které zatím provádíme. Takže v této oblasti se zaměříme na otázky jako zda v oblasti etnických menšin plníme cíle strategie EU 2020, ke kterým jsme se před lety zavázali. Zda se pohybujeme správným směrem. Samozřejmě se těšíme na to, že budeme mít možnost prezentovat zde závěry těchto studií a diskutovat je s vámi. Na závěr mi dovolte tedy říci, že se naše agentura zaměřuje na bariéry, které stojí v cestě inkluzivnější společnosti a konkrétně na bariéry, které se týkají diskriminace na trhu práce, v oblasti vzdělávání a v jiných klíčových oblastech. Rád bych eh, zde jaksi měl takovou takovou malou prozbu na vás. Mm, my už od roku 2008 sledujeme postup v oblasti horizontální směrnice Evropské unie. Pro osoby diskriminované v Evropské unii bude tato směrnice naprosto zásadní. Je důležité, aby tato směrnice prošla legislativním řetězcem a já jsem velmi rád, že je tak vysoko na žebříčku priorit komise. Charta základních práv už je v platnosti pět let, jak jsem říkal v úvodu. A jedna oblast, kde bychom se mohli pohybovat ještě rychleji, než se momentálně pohybuje, se týká finančně hospodářské politiky. Já bych rád, aby studie dopadu na základní práva byla do budoucna jak si prováděna důkladněji, zejména v oblasti hospodářských politik, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států. Není to nic převratného, udělat to lze snadno a myslím si, že by to mělo zásadní dopad na to, co děláme. Děkuji za pozornost. Thank you. Now I... Děkuji vám a teď zahajuji diskuzi. Nejprve paní e, Morán Šatě z EEP, prosím. Děkuji paní předsedající, děkuji vám pane řediteli za ten obrázek, který se nám tady vykreslil eh, v tématice, která je pro nás eh, jak jednotlivě, tak zde celkově v našem výboru velice zásadní. Já bych se chtěla vrátit eh, k jednomu bodu vašeho závěru. Říkáte, pokročili jsme, ale no, určitě za těch pět let jsme kousíček cesty urazili. Ale když se tak podívám na skutečnost, co se úcty k lidským, základním lidským právům e, týče, především u menšin, tak si kladu otázku, zdali před námi není jeden veliký takový první úkol v oblasti administrativ, e, zpráv členských států, abychom je mobilizovali. E, ona se podepíše taková obecná úmluva, ale vy jste to sám řekl, je přeci zapotřebí, aby tato úmluva byla uplatňována, aby byla dodržována, respektována. A první článek toho řetězu respektu vůči úmluvy, to znamená e, zprávy administrativy našich členských států, tam e, bychom se měli zaměřit. E, možná, že byste vy sám už e, měl nějakou přesnější představu o pokroku, pokud chceme být optimisty, či E, představu o té dlouhé cestě, kterou je třeba vykonat, pokud jsme menšími optimisty či realisty a jakou cestu vy vidíte e, pro to, abychom e, dosáhli toho, že administrativy členských států, orgány členských států se v tomto směru budou aktivně angažovat. Za druhé, hovořil jste o dětech a o rizicích chudoby dobře vidíme, že škola je jednou z hlavních významných pák Eh, takových motorů integrace těchto mladých lidí a já se táži, zdali máte představu o tom, co se odehrává v jednotlivých členských státech, zdali máte představu především o těch dobrých postupech, a dejme tomu i o eh, využití eh, dálkového studia, výuky na dálku, aby se tyto populace přistěhovalců v tomto směru také e, více seznámili se svými právy. A za třetí, pane řediteli, kde jsou naše skutečná slabá místa? Děkuji vám. Thank you. Děkuji. A teď e, pan Uli Kisensen z SD. Děkuji vám za e, vaše Eh, za vaši prezentaci, eh, pane řediteli. Eh, my v zásadě souhlasíme s tím, co jste řekl. Jistě bychom měli dělat víc pro ty skupiny, které jste vyjmenoval. Ale víme, že zároveň jsou důležité ty hlavní hlavní eh, pilíře Evropské unie, eh, jednotný trh, volný poho, pohyb osob a tak dále. Ale jsou tady země, kde prostě se těmto lidem nedostává toho respektu. Eh, jistě úmysly jsou dobré, ale pokud se člověk vydá eh, do určité země, tak musí akceptovat situaci a podmínky té, které země. Ale jsou tady eh, četné příklady toho, že ne vždy jsou ta eh, práva v úmluvě uvedená uplatňována, že dochází k diskriminaci a mě by zajímalo, jestli máte opravdu uselenou představu o situaci v Evropě ze všech stran. Jutta Steinders, SD. Dank. Děkuji za eh, vaši prezentaci. Předpokládám, že Agentura pro základní práva před sebou má ještě spoustu práce. Mám eh, dvě otázky. 3.12. je Mezinárodní den eh, postižených účast eh, lidí s eh, nějakým eh, postižením na pracovním trhu nebo dokonce na vzdělávání není zaručena a poskytována. Jak to vidíte vy? Šetříte to nějak? Jak se to děje po celé Evropě? Jak to vypadá ta situace? A potom druhá věc. Máme tady celou řadu Děje se toho hodně na evropském pracovním trhu. Ole Kristensen přišel se zasedání um, zaměstnanců a zaměstnavatelů a, a tam se poukazuje na um, to, že lidé mají kolikrát plný úvazek, ale přesto potřebují ještě státní příspěvky, aby byli schopni vůbec žít. A na druhou stranu tady máme eh, potom eh, různé eh, typy zaměstnaneckých poměrů, které jsou snadno přerušitelné. Zkoumáte takovéhle věci? Mohli byste nám říci, do jaké míry tohle jde proti základním právům evropských občanů? Thank you, Rina Děkuji kolegyně Kary z GUE. Děkuji. Děkuji za ten velice, velice zajímavý úvodní vstup. Děkuji za vysvětlení toho, jak tato agentura funguje. Je důležité, abychom dobře pochopili vaší práci. Hovořili jste, hovořil jste o moderním otroctví a mezinárodní organizace práce hovoří o stech milionech osob, které pracují v podmínkách, které skutečně e, připomínají novodobé otroctví. To je e, obrovské strašlivé číslo. Co s tím e, udělat? Máme prostě nástroje, účinné nástroje, abychom bojovali proti tomuto modernímu otroctví. Co můžeme dělat do budoucna pro to, abychom těmto věcem udělali přítrž? Já osobně mám dojem, že to opravdu existuje, ano, ale je třeba s tím něco udělat, s těmi podmínkami práce. Děkuji. Na řadě je pan Silikiotis z GUE, prosím. Děkuji vám. Celá správně jste poukázali, eh, poukázal na ty eh, problémy a obtíže, na které eh, narážíte při plnění svých úkol v agentuře. Nejsem si ale jistý, odkud tyto problémy přesně přicházejí. Vzhledem k eh, těžké hospodářské krizi a neoliberální politice, která eh, se uplatňuje, kterou také trojka nařizuje prostřednictvím memorand, eh, se porušují eh, práva eh, lidí s postižením důchodců, dětí. Vidíme, že se stále odbourává více sociální stát, vytváří se stále větší nerovnosti. I pokud jde o rovnost pohlaví, tak tam ta nerovnost roste vlastně. Jsou tady také deficity i eh, pokud jde o zásobování léčivy nebo hm, tedy poskytování eh, léčiv. Když hovoříme o eh, práce, tak obecně se to mění třeba pokud jde o pracovně právní vztahy. Ty také trpějí novou neoliberální politikou. Nezaměstnanost roste raketově zejména u mladých lidí. A to je potom eh, palivo eh, pro eh, rozmíchávání tedy ksenofobie a rasismu. Jaké konkrétní návrhy chcete předložit, pokud jde o tu neúprosnou politiku úspor, která, úspor, která je pramenem všech těch problémů, o kterých jsem tady hovořil. Děkuji. Ještě tady máme čtyři další dotazy. Paní López Permejoz. Ano, děkuji chci vám také poděkovat za vaše vystoupení, pane řediteli, a chci se vrátit k tomu, co jste řekl ohledně chudoby. Ve Španělsku bohužel v důsledku implementace eh, úsporných politik. Eh, je tomu tak, že máme eh, druhé, nechvalné druhé místo v Evropě, co se týče dětské úmrtnosti. Máme řadu dalších problémů a konkrétně s reformou zdravotnictví. Tady se hodně, téměř úplně eh, ostrouhala eh, eh, podpora zdravotnické péče pro přistěhovalce. Když eh, tak sdílím tu vaši analýzu, tak eh, musím eh, konstatovat, že snad všechna opatření nemusí být homogenní a myslím, že bychom měli hodně dbát na ženy, veškeré negativní typy Eh, chování, diskriminace a další se nejprve týkají žen. U nás ve Španělsku je tomu nepochybně tak. Eh, eh, například počet žen z postižených je výrazně vyšší než počet mužů a péče o ně zaostává. Takže opravdu vás budeme podporovat ve veškerém vašem úsilí a e, to se týká jak sociálních cílů. E, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby e, cíle strategie 2020 byly naplněny a každopádně musíme spolupracovat a jsme proto, aby ty sociální cíle byly umístěny nad jednotlivými politikami úspornosti. Pan Fontulis. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu Čerumovi. Vy jste řekl, že problém nelegální pracovní činnosti souvisí také s nelegálními přistěhovalci. Já to teď říkám zcela vědomně, jsou totiž nějaké zákony, které se musí dodržovat. Tyhle lidské problémy bychom neměli zaměňovat s, eh, tím nelegál, s tou nelegalitou. Je to tak, že v některých zemích, zejména i v Řecku, eh, jsou miliony eh, nezaměstnaných a ti, kteří tam potom při, pracují nelegálně, neplatí daně a rozhodně nepřispívají k řešení téhle otázky. Já bych se chtěl zeptal, jestli jste eh, při zkoumání té věci eh, také se zabývali hm, tím, jestli eh, se dodržují určité zákony, nebo jestli to vlastně není úmyslné někdy. Já budu hovořit polsky. To, co jste říkal, samozřejmě je eh, velmi důležitá analýza. Ale jako sociolog eh, musím říci, že jste eh, popsal takové klasické případy porušování lidských práv. Tady jsem. Popisoval jste tři klasické sociální skupiny. Romové, o těch se hovoří hodně v médiích, děti a potom postižení. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. A sice, jestli eh, vaše agentura eh, sleduje všechny ty znepokojivé tendence, eh, kde se, které se uskuteční v zemích, jako je Německo, kde vzhledem k přílivu Romů do řady německých měst se objevují subtilní formy, jak tyhle obtíže řešit. A potom je tady druhá věc máme co dočinění s mnohem složitějšími eh, skrytými formami diskriminace. A často eh, se mi zdá, že to, co eh, říkáte, se týká pouze části Evropy a, a hodně se rozchází se sociální skutečností té chudší části Evropy té druhé. Co mám na mysli? Mám na mysli to, o čem hovořili už někteří kolegové, například celkovitý eh, kolaps zdravotnictví, eh, lidé, eh, kteří jsou nemocní rakovinou, čekají na léčbu léta třeba. Mám na mysli to, čemu se v Polsku například říkají, říká eurosirotci. Eh, děti, eh, kteří přicházejí o otce, kteří sezóně pracují v zahraničí. Nebo třeba eh, polští podnikatelé, malí, střední, se cítí diskriminováni státní administrativou. Já tady na to budu chtít uspořádat slyšení v Evropském parlamentu. Potom jsou tady samozřejmě porušena, porušována základní práva občanů. Čekají nás základní problémy, tedy e, určité problémy. E, v, myslím, že v Polsku v obecních volbách nastal problém, v Rumunsku také. Máme velký problém s důvěrou v demokratické instituce, který je daný z pocitu e, sociálního vyloučení. A to je velice důležité vyloučení, které se někdy týká celých regionů. A potom eh, je tady určité eh, zbavování lidí eh, základních občanských práv. A to je věc, kterou my tady v Evropském parlamentu bychom neměli ignorovat a neměli bychom tvrdit, že tohle je realita Evropy jako celku. Takhle já vůbec nechci říkat, že to, co, na co jste poukázal, není vážné, vůbec ne. Ale ještě je třeba je doplnit o některé ty věci, na které jsem poukázal. Sanders a EPP. Děkuji paní předsedající, děkuji vám pane řediteli za všechny ty zajímavé věci, které jste nám tady prezentoval a které nám ukazují veškerou práci, kterou máme ještě před sebou. Já, co se mne týče, bych se chtěla uh, věnovat jednomu konkrétnímu bodu lidem s postižením ve Francii, podobně jako v jiných zemích, jak si myslím, ale vy mi to můžete upřesnit, mají firmy určité povinnosti, co se týče zaměstnávání lidí s postižením. Nicméně je třeba si uvědomit, že velice často uh, Eh, podniky, spíš než aby zaměstnávali tyto osoby, zaplatí určitá penále a to z řady důvodů. Eh, například tvrdí, že nemají práci tak zorganizovanou či eh, přístupnou, že tady prostě nemají ty nutné předpoklady. A mě by zajímalo, jak je tomu v jiných státech. A chci rovněž říci, že u nás ve Francii máme eh, právní normu, která by se měla stahovat k zpřístupnění a přístupnosti veřejných prostor a také vlastně podniků a firem, ale toto je něco, co není vůbec uplatňováno v praxi, takže předem děkuji za případné další informace. A poslední otázku má pan Martin z nezařazených. Ano, děkuji, pane řediteli, za všechna ta témata, která se tady zmínil. Bylo toho více, lidé s postižením, Romové a Eh, hovořil jste také o moderním otroctví. Ano, eh, lidé s postižením, to je náš úkol, abychom pracovali eh, směrem k postiženým, ke starým, k dětem a určitě budeme vždy po vašem boku v těchto věcích. A co se Romů týče, vy jste tady zdůraznil, že zapotřebí každopádně absolutně Romy integrovat. Proč ne? Ale já vám kladu otázku následující. Mají Romové zájem o tuto integraci? To je možná otázka, kterou bychom si měli položit jako první. Možná až oni se rozhodnou integrovat se a já musím říct, že toto je výraz, který se mi nelíbí, já bych dal přednost výrazu asimilace, tak potom bychom vám asi mohli pomoci ještě lépe. A teď ty děti. Jak se nicméně Evropa může snažit nahradit rodiče? Není to snad první úkol rodičů vzdělávat a vychovávat děti dřív, eh, než si vezmete děti na starosti? To je opravdu, pane řediteli, velký úkol eh, co se týče těch všech členských států Unie, tak je možná důležitější se nejprve věnovat rodičům eh, určité krizi, která tady také existuje v oblasti školství, vzdělávání, výchovy a to je jenom začátek. A teď to otroctví v Evropě. Vy jste zmínil e, problém otroctví v Evropě, tento nový typ neokolonialismu. Ale čí je to chyba? Není to Evropa, e, která přece tady vyhlásila Schengen s volným pohybem e, zboží, služeb a především osob. Není to snad Evropa, která si vymyslela směrnici o vysílaných pracovnících? Není to Evropa, která nemá žádnou hranici kolem sebe samé. A to znamená, že jsou tady prostě chytráci, eh, kteří se stali Eh, obchodníky s eh, otroky, kteří se stali uspávačemi, eh, kde se pak upalují chudovalci a kteří prostě umistují ty nebožáky do podzemí a tam je nechávají pracovat za otrockých podmínek. To je prostě situace, která způsobuje, že tady existuje ta nová moderní forma otroctví. A vy jste také řekl, že je třeba udělat maximum pro to, aby se pomohlo cizincům, kteří přicházejí se systém. Je to starý koncept, která, který se nazývá pozitivní diskriminací a 20 let se rozvíjí ve všech členských státech. Vězte, pane řediteli, a vy to jistě víte, je to vaše práce a je to výsledek analýz, které také děláte. E, tyto typy pozitivní diskriminace se e, vlastně transformovaly e, do preferencí cizinců a e, to vyvolává určité reakce v členských státu, státech. Takže buďte bdělí, pane řediteli. Obávám se, že velmi brzy se stane, že lidská práva, která bráníte, se stanou právy cizinců. Dobře takže teď máte, pane řediteli, 10 minut na to, abyste se snažili zodpovědět všechny tyto dotazy. Já jsem přesvědčená, že to zvládnete. Ale jako ředitel agentury nemusíte odpovídat na všechny otázky, které my jako poslanci máme právo nicméně vám položit. Děkuji. Paní předsedající, děkuji za velmi bohatou sbírku a velmi dohloubky jdoucích dotazů. Eh, musím říct, že eh, kolem celé řady, jestli ne kolem všech těchto otázek, bychom mohli zorganizovat eh, jednotlivé semináře. Těch deset minut mi určitě stačit nebude, ale pokusím se ty dotazy nějak seskupit. Nejprve k paní Šatel, k menšinám v Evropě a k tomu, jak se chovají administrativy, státní orgány na té místní, regionální, národní úrovni. Já si myslím, že to je skutečně klíčová věc. Když se podíváme na eh, ty výzvy, kterých je řada, výzvy eh, lidským právům eh, v oblasti Romů, postižení a dalších oblastech, velmi často vidíme následující. To pošlapávání lidských práv se vlastně děje v důsledku neschopnosti systému si s, reál, s reálnou situací správně poradit. A to na všech úrovních. Místní, regionální, národní, dokonce nadnárodní národní, evropské. Prostě nám chybí eh, takový ten společný široký přístup eh, při řešení těchto otázek. A přitom bychom se mohli dostat hodně daleko, kdyby tady byla větší spolupráce na horizontální úrovni, co se týče jednotlivých těch eh, zúčastněných stran a v neposlední řadě také i kdyby tady byla spolupráce vertikální mezi jednotlivými úrovněmi. My teď pracujeme s 21 šesti e, municipalitami na otázce Romů. E, jde o to, abychom se pokusili zmapovat eh, ty závěry z těch eh, skutečných eh, reálných situací, s kterými se tyto municipality setkávají a také, abychom zohlednili problémy většiny, protože samozřejmě můžeme velmi snadno nahradit výraz Romové výrazem lidi s postižením, či etnické menšiny, či znevýhodněné skupiny a tak dále. Prostě určité ty problémy se opakují a my jim musíme čelit. Teď jsou přijímány různé důležité kroky. Například e, jsou tady e, už e, ukazatelé pro implementaci těch národních strategií v oblasti Romů, abychom zjistili, jestli vlastně plníme ty úkoly a ty cíle, které se stanovily. A Samozřejmě důsledným přístupem můžeme detekovat i určitá slabá místa v tom systému. Takže hodně se o těchto věcech přemýšlí v různých oblastech a nepochybně toto všechno může být využito pro obecné e, posílení naší práce v této oblasti. Doufám, že jsem vám alespoň částečně odpověděla. A teď k tomu e, problému výchovy a vzdělávání. E, to tady zmínilo několik poslankyně poslanců. Řekl bych to asi takto. Obecně Eh, agentura nepracuje v oblasti vzdělání či vzdělávání. A to platí i pro některé další oblasti, které tu byly zmíněny, zdravotnictví a tak dále. Prostě proto, že eh, my musíme dodržovat určité rozdělení pravomocí uvnitř Unie a celá řada těch klíčových otázek eh, tady v této oblasti jsou opravdu otázkami, které jsou v pravomoci, svrchované pravomoci členských států unie. Takže my, když o těchto věcech hovoříme, tak se to vztahuje velmi často k menšinám, k perspektivě diskriminace a také e, k určitým aspektům e, práv dítěte. Obecně agentura prostě nemá e, úplný přehled e, o situaci v oblasti e, vzdělávání. My se tímto zabýváme s prismatem, dejme tomu, etnických menšin, Eh, protože z hlediska těchto etnických menšin je vzdělávání velice důležité eh, téma i vlastně u LGBT eh, kategorie. Tam se také zabýváme tou otázkou marginalizace ve vzdělávacím systému těchto osob. A tady bych chtěl udělat takovou závorku. Je to prostě určitá slabina eh, řešení otázky eh, základních práv z hlediska Unie. Ono je to velice důležité to říct. Velice často eh, se prostě na věci nahlíží pohledem určité menšiny. A lidé, většinové obyvat, většinoví občané si říkají, a co je v tom pro mě? Eh, a my o tomhle hodně, hodně přemýšlíme v agentuře. Chceme zahájit eh, určitou širokou diskuzi, která by vedla k takovému zmapování eh, situace a zabývali bychom se tentokrát tou většinovou společností. A pokud bych měl, ano, dobře, takže teď k, té volné, k tomu volnému pohybu a k některým těmto otázkám eh, zdali máme prostě určité, eh, určitá fakta, určité údaje k otázce sociálního dumpingu. My jsme na to šli z druhé strany. Hodně věcí, které se vztahují k trhu práce, jsou zase mimo e, tu agendu základních práv. Tam, kde se do toho základní práva e, dostávají, je, když dochází k případům e, extrémního vykořišťování. Takže když se na to díváme z perspektivy extrémního vykořišťování, tak ano, ale celá řada těchto nálezů by byla jistě také užitečná pro oblast sociálního dumpingu. A chtěl bych říct ještě jednu věc. My stále ještě vyladujeme tu zprávu, která má vlastně výjít až v příštím roce. Jedná se o oslabení e, statutu těch e, inspektorů práce. E, jak vlastně oni realizují svou práci, jaké mají zadání a tak dále. A musím říct, že jsme poměrně dost překvapeni tím, co jsme zjistili. Zase z perspektivy extrémního vykořišťování, a ale jistě by toto mohlo být využito i pro další aspekty. A ještě k tomu vzdělávání, myslím, že to hlavní už jsem řekl a ještě to jednou zopakuji, my prostě v této oblasti toho moc, moc nemáme a ke Karimu eh, ohledně eh, eh, Mezinárodní organizace práce, ohledně těch milionů osob, které žijí v vlastně podmínkách otrockých. To se už pohybujeme v trestní oblasti. A zase eh, musím říct, že bohužel nemáme eh, statistiky úplně přesné. 800 40 eh, tisíc, já bych řekl 3 až 4 tisíce spíš, spíš bych prostě byl v tomto při zemi, než abych tady nafukoval to číslo. Ale je tady prostě velký počet osob, které žijí v podmínkách srovnatelných s podmínkami otroctví. My jsme vlastně začali již v roce 2009. Europol tehdy sdílel naší frustraci z toho, že se hodně málo dělá na národní úrovni. Policejní orgány, orgány eh, prosazující právo, eh, inspektoráty práce, ty se o to moc nezajímaly. A my jsme prostě začali, to povědomí se trochu zvýšilo, ale opravdu před námi zbývá ještě obrovský kus cesty. Politické systémy v Evropě eh, vlastně naznačují, že si si uvědomují, že to je téma, ale od toho přejít k činům, no to bude ještě dlouho trvat e, a zdali to hodně vyrostlo, no prostě můžeme jenom se dohadovat, protože jsme předtím žádné údaje nezbírali. A k tomu pozadí pan Silkates, jestli se nemýlím, pan Silkiosis, pardon, e, k otázce příčin či pozadí některých těch témat, e, úsporných opatření, finanční krize a tak dále. No, zase, já bych tohle komentovat neměl, ale jedna věc, kterou jsme zaznamenali, a je to také v naší poslední výroční zprávě zdůrazněno, zjistili jsme, jak jsem řekl e, dnes ve svém vystoupení je to, že ekonomové, kteří pracují na těchto otázkách, by měli sedět bok po boku s právníkem zabývající se lidskoprávní agendou. Měli bychom mít studie o dopadech na lidskoprávní problematiku všech těch úkonů které a opatření, které tlačí trojka a další ekonomičtí hráči. Když jsme se tím začali zabývat, velice povrchně, my nejsme ekonomové, není to naše zadání, ale prostě jsme se na to podívali, tak jsme si všimli, že tady prostě určité negativní dopady na lidi byly něčím, čeho jsme se mohli vyvarovat, kdyby se e, celé toto uvažovalo i z hlediska lidskoprávní agendy, ale nebrala se jenom ta úsporná opatření e, jako taková. Tady by asi stálo za to o tom ještě více přemýšlet. Eh, paní eh, López ze Španělska. Eh, ty vaše cedulky zejmény jsou tak malé, že já se v tom nedokážu zorientovat a nikdy jsem nepochopil, jak v parlamentu se můžete pohybovat bez nějakých hodně silných brýlí. Genderový aspekt. My gender do těch do našich eh, analýz zapracováváme čím dál tím více budeme se snažit to ještě dále rozvíjet, jak eh, Eh, co se týče eh, řazování genderu i do dalších oblastí. My nepracujeme eh, vlastně v té oblasti genderové rovnosti. Máme totiž v této, k tému, této tematice samostatnou agenturu ve Vilniusu, která se zhošťuje své práci, práce excelentně. Nicméně my jsme třeba vydali zprávu o ženách, romkách a vy jste také zmínila to postižení. Jeden prvek, jedna věc, která se vztahuje k postižení, je násilí eh, či nenávistné chování či zásahy proti lidem s postižením. A to je něco, čím se budeme zabývat eh, do budoucna i v souvislosti s dětmi. Fontulis. Tak ano, už jsme zmínili otázku toho extrémního vykořišťování. Pokud se díváme na osoby kde, dejme tomu, zaměstnavatele nedodržují pravidla, tak na to právě se soustředujeme v té oblasti eh, extrémního vykořišťování, tak eh, tam věci mapujeme. Pan Klosnavorský eh, k Romům. Vy jste se zmínil o přístupu k zdravotní péči, volebním zákonu a tak dále. E, e, zase perspektiva menšiny. Tam má Unie silný mandát. A samozřejmě e, my vnímáme také tady nejenom ten mandát Unie, ale i ten obecný zájem, protože je tam velká zranitelnost v těchto kategoriích občanů. A ještě k tomu, jak funguje zaměstnávání lidí s postižením ve Francii a jinde. Já si nejsem jist, že v agentuře máme nějaké číselné údaje o tom, jak se firmy v této oblasti chovají ale vím, že komise se tím, co se nazývá eh, firmní odpovědností, hodně začíná zabývat i tím, jak firmy zaměstnávají eh, lidi s postižením. Eh, toto jsou všechno témata, která se musí ve firmách dostat mnohem víc do pozornosti. Máme za sebe nějakých 10-15 let diskuzí o firmní odpovědnosti a tak dále. My už teď chceme vidět nějaké konkrétní kroky, nějakou realizaci civilizaci. E, vy to víte, my to víme, budeme to sledovat. Myslíme si, že e, je třeba ukazovat i to, jak to fungovat nesmí a musíme posilovat dialog s firmními subjekty a s celým sektorem. A úplně poslední, pan Martin o Romech, o tom zdali E, jsou svolní k integraci, asimilaci a tak dále. Tak já si myslím za prvé, že Romové, s kterými se setkávám, a mimochodem byl jsem v jednom členském státu minulý týden, setkal jsem se tam s Romy, s starostou, s většinovým, většinovým obyvatelstvem v tom malém městě a jasné sdělení asi takové. Chceme se vymanit z chudoby, chceme být součástí společnosti, ať už se tomu říká tak či onak, asimilace, integrace, začlenování, inkluze, asi e, inkluze je takový ten nejvýraznější termín, to je tak trošičku e, otevřené, tam je větší e, manévrovací pole. To je úplně jednoznačné sdělení, co se, čo, jakého se nám dostalo. A další věc, co jsem viděl, naštívil jsem různé oblasti, vesnice, kde je silná romská populace. Vidíme čím dál tím abych skončil trochu pozitivně, že e, právě vzdělání mezi Romy je na vzestupu. E, právě jsme vydali zprávu o vzdělávání Romů a e, je jasné, že Romové, kterým je teď 20, jsou mnohem lépe vzděláni, ne dokonale, ale lépe vzděláni než jejich rodiče. Takže něco se tady děje. Je to vývoj správným směrem a je mi to potvrzováno nejenom z statistik, ale i z konkrétních konkrétních eh, praktických poznatků při návštěvě těchto eh, společenství. Děkuji. Děkuji, eh, pane Kelene, za všechny ty odpovědi. Opravdu jste se pokusil reagovat na každého z nás, takže děkuji vám mnohokrát za účast v této debatě. A teď přejdeme Eh, bodu 5 na pořadu jednání a tím, mm, a to souvisí volně s tím, co jsme eh, probírali teď, zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlašené práci a odrazování od ní. Hned dám slovo našemu zpravodaji, panu Pirinskému z SAD. Máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vážení kolegové, dámy a pánové, Otázka boje s nehlašnou prací se probírala už e, celou e, řadu let tady ve všech evropských institucích. A já bych e, si na začátku dovolil říci, paní předsedkyně, že je čas přijmout konkrétní kroky, které změní situaci v oblasti nahlášené práce, protože ta se nezměňuje, nemění. Je to stále eh, závažnější a složitější soubor problémů, jak jste právě říkali. Nebo říkala, ta předchozí věc nám ukázala, že ten problém má přímý negativní dopad na základní práva stanovená smlouvami a chartou. A je tedy, myslím, na čase velice záměrně a cíleně eh, se snažit eh, bojovat eh, jak s projevy, tak s kořeny tohoto problému. Jak asi kolegové víte, tak komise přišla s iniciativou vytvořit platformu zvýšené spolupráce v předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. A to bylo v dubnu tohoto roku a rada se také shodla na stanovisku v polovině eh, října a teď je na nás, abychom eh, vytvořili stanovisko Evropského parlamentu, tak abychom eh, se mohli pustit do konzultací a potom vytvořili usnesení k této platformě. Na samém začátku bych rád paní předsedkyně upozornil Eh, kolegy na cíl, který by, myslím, by eh, měl eh, se řídit veškerá naše úsilí při tvorbě usnesení, které by mělo stát na začátku změny situace. V pozměňovacím návrhu 34 na, stránku, na stránce 20 zprávy je to záležitost, k kterou já navrhuji, abychom přijali. Hlavním cílem této platformy by mělo být přinášet eh, vstupy na eh, unijní úrovni s přidanou hodnotou eh, k snahám jednotlivých členských zemí a sociálních partnerů v oblasti předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. Já myslím, že jste si všichni všimli, že je tady eh, problém snižující eh, se efektivity eh, v inspektorátu práce, což je něco, co sledujeme už několik let a je to znepokojivé. Víme, že výbor těch eh, šéfů eh, inspektorátu práce nebo úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, eh, takzvaný SLIK, byl opravdu účinným orgánem, který členským státům pomáhal zajišťovat lepší dodržování pracovně právních ustanovení, včetně boje s nehlašenou prací. Také bych vás upozornil na další rozměr, kolegové. A myslím, že ten bude nezbytný, aby ta platforma byla opravdu efektivní. A sice tady se jedná o regularizaci pracovních míst. To znamená nejenom, že bychom abychom eh, odbourávali bariéry, které vedou k eh, nárůstu nahlášené práce, ale také odbourávali bariéry, které převedou ty eh, práce, které jsou teď ve stínové ekonomice, do regulérní ekonomiky. A chci k tomu to říct následující. V žádném případě to nemá být výmluva hm, pro různé typy eh, těch nejistých eh, pracovně právních poměrů. To znamená dát někomu práci s velice eh, vratkými podmínkami a s nízkým platem a víceméně v legulat, tak jako legalizovat vykořišťování. No. nic by nemohlo být daleko nebo dále od deklarace úmyslů této platformy. Je tady tedy, paní předsedkyně, otázka, jak ta platforma má fungovat. Jaké úkoly by si měla stanovit? Je tady určité váhání a, a takový a, e, podvědomý odpor ve členských státech, že budou e, zapojeny do Eh, rozhodování, která nakonec budou pro ně povinná, eh, o věcech, které pro ně nakonec budou povinné. A že budou nuceny eh, přijímat kroky, do kterých by se jinak nepouštěli. Tady bych znovu vyzval všechny, kteří se tou otázkou zabývají, aby to považovali za otázku, kde je třeba dosáhnout nějaké eh, společné snahy všech zúčastněných. Na jedné straně eh, mm, jsou tady státy, vzhledem k daňovým únikům, k neplacení eh, sociálního zabezpečení, porušování pracovně právních předpisů. Potom pracující samotní, ti dozala jistě by měli být zapojeni na vytlačování sociálního dopinku z pracovního trhu a potom podniky, ten, by měli mít největší zájem na vyhýbání se nefer soutěži. Čili tato platforma se pokouší získat zástupce odpovědné ze strany státu a sociálních partnerů z, věc, z institucí, jako je výbor regionu a hospodářský a sociální výbor evropský, za prvé k tomu, aby si vyměnili informace o těch nejlepších postupech správných při boji proti eh, té nehlašné práci. A potom eh, v tom tedy eh, o tom, jak předcházet té práci a jak ji regularizovat naopak. A samozřejmě je dobré všechny takové informace šířit dále do institucí členských států a zjišťovat, na co navazovat a jak Eh, ty nejlepší zkušenosti eh, využít v dalších členských státech. Jsou tady praktické věci, jako jak často se ta platforma bude setkávat, eh, jak bude působit. To tam všechno je v té zprávě, nechci tady s tím zdržovat, ale jediná věc, kterou bych chtěl říci, je, že parlament a my eh, mm, chceme, tady na výboru chceme opravdu sledovat aktivity té platformy a, a zjišťovat eh, nebo eh, naopak ji pouzbuzovat, aby šla tím směrem, kterou, který jsem se pokusil popsat. A závěrem se vrátím k začátku, k otázce základních lidských práv. Máme, paní předsedkyně, totiž pozměňovací návrh číslo 3, který tady navrhujeme, který zní, že práce platformy eh, musí se držet eh, článku 5, 15 a 31 i ostatních v chartě základních lidských práv i eh, úmluv Mezinárodní organizace práce. Takže s tímto upozorněním bych vám rád tuto zprávu doporučil k přečtení. Děkuji vám, pane Pirinsky, a teď nejdříve bude mluvit Romana Tomš, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu Prinskému za eh, skvěle zpracovanou zprávu, za skvělé výsledky. Eh, je zde mnoho pozměňovacích návrhů, 71, což znamená, že do této zprávy již bylo investováno mnoho práce aby se tedy ten původní návrh komise ještě vylepšil. Podle mého názoru návrh komise jako takový představuje velice dobrý základ pro další práci. Sleduje cíle, které jsou nám všem společné. Bez ohledu na to, že čas od času se naše názory na různá řešení různí a že budeme muset hledat kompromisy. Naše cíle však zůstávají stejné. chceme zabraňovat a redukovat nehlášenou práci ve všech členských státech. Tato platforma je jedním z nástrojů, které mohou ke snižování objemu nehlášené práce přispět. Je samozřejmě důležité, aby tato platforma nebyla samoučelná je potřeba, aby fungovala i v praxi. Je jasné, že pozměňovací návrhy pana Pirinského v některých případech zacházejí mnohem dál než původní návrh komise. Zavádějí určité nové pojmy, například regularizace, Což jsou všechno otázky, které budeme diskutovat. Jsem přesvědčená, že byť před námi stojí velký kus práce, ačkoliv ten text je poměrně stručný, ráda bych zdůraznila, že náš cíl je společný. Jsem rovněž přesvědčená, že dosáhneme takových kompromisů, které nám pomohou zajistit funkčnost tohoto textu. V praxi nechceme, aby tento text zůstal pouze na papíře. A těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkujeme. Pan Calvet Chambon z ALDE. Eh, muchas gracias, presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hm, hovořím jménem naší stínové zpravodajky paní Tom, která eh, nemohla dnes přijet. Takže chci zdůraznit, že to, co budu říkat, jsou její body, které nutně názorově nemusí být shodné s těmi mými. Za prvé, tato platforma představuje přidanou hodnotu eh, v tomto velice složitém rozpočtovém období, kterým všechny členské státy procházejí. Frakce ALDE je přesvědčena, že přístup komise si zaslouží naši podporu, nicméně rádi bychom zdůraznili, že sem potřebujeme, jak si dostat, potřebujeme získat lepší přehled tohoto problému. Musíme se zaměřit na kvalitní legislativu a na odlehčení byrokracie. Podporujeme názor komise v otázce velice důležitých základních členských států pro tuto platformu a podporujeme také myšlenku zapojení zásadních agentur a i Evropského hospodářského sociálního výboru. Co se týká nehlášených eh, OSVČ, to je problém daleko, daleko obsáhlejší, než jsme si třeba na začátku mysleli. Tato šedá ekonomika je skutečně obrovská. A já bych rád jménem eh, stínové zpravodajky řekl, že bychom měli zabránit tomu, aby se tato platforma stala jakýmsi nástrojem na združování, vytváření jakési superstruktury, jakéhosi superinspektorátu, je potřeba, říká paní Stínová zpravodajka, dát si pozor a nemanipulovat s otázkou subsidiarity. A nakonec souhlasíme s veškerou, s tím, že musíme odvést ještě velký kus práce a s tím, jaký máme odvádět. Nicméně je potřeba zdůraznit, že nelze zvyšovat administrativní zátěž společností. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní McIntyre za frakci ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala panu Pirinskému za veškerou práci, kterou tomuto tématu zatím věnoval. Vítáme vznik této platformy. Myslíme si, že je velice důležité sdílet osvědčené postupy a informace a vyvíjet jaksi společnou řeč na téma nehlášené práce. Představuje to dobrou příležitost, aby se členské státy zapojily do této přeshraniční spolupráce a sdíleli osvědčené postupy. Vím, že už jsme to říkali mnohokrát, ale toto je skutečně velmi vážné téma, které má dopad na všechny členské státy, a to zejména ve dvou oblastech. Daňové úniky podvody na sociálních dávkách a tím pádem nespravedlivá konkurence jedna oblast a, je, a druhá oblast je ochrana pracujících a jejich sociální zabezpečení. Samotná podstata nehlášené práce se eh, výrazně liší mezi členskými státy. A je potřeba si uvědomit, že nemůžeme mít jeden naprosto univerzální přístup. Já se na to asi dívám prismatem mého vlastního členského státu. Ve Velké Británii představuje nehlášená práce zhruba 1,7 podle čísel OECD. V jiných členských státech to může být třeba daleko více. A proto si myslím, když se zaměřujeme na participaci, což je oblast, o které jsme již eh, hovořili, myslím si, že chceme-li mít povinný systém účasti. A mně to je poměrně sympatické. Myslím si, že pokud chceme, aby toto bylo úspěšné, měli by to podpořit všechny členské státy. Připojit se k tomu. Ale když uděláme něco takového, tak mm, představa nějakého neúplného seznamu aktivit, který bude také závazný, je naprostý, naprostý nesmysl, to nejde. Takže myslím si, že je potřeba mít i povinnou účast. A myslím si, že je nutné, aby členské státy případně odůvodnili, proč se nechtějí připojit k té nebo oné aktivitě tohoto systému. Ale je potřeba uvědomit si, že mít něco, co je povinné, ale neúplné, takže vlastně nevíme, co podepisujeme, to zkrátka není možné. Určité obavy si také dělám o to zavedení regularizace práce. Ráda bych slyšela nějaké vysvětlení toho, co to má přesně znamenat. Pan zpravodaj eh, nám tady definuje, co to všechno neznamená, ale já bych potřebovala vědět, co to znamená. Proč? Eh, když nám totiž máte pocit, že musíte říkat, co to neznamená, tak možná to změní, ta formulace není dosti přesná, že? Možná bychom ji měli trošičku zpřesnit. Eh, pro mě toto jaksi pouze rozšiřuje pole působnosti celého tohoto projektu a to mi dělá trošičku starosti. Pak ještě několik dalších poznámek, dovolíte-li. Eh, zapojení sociálních partnerů to je samozřejmě v pořádku, a to zejména na evropské úrovni, ale ehm, mám pocit, že když budeme říkat členským státům, co musí dělat v v otázkách konzultací, než půjdou někam na nějakou schůzi a třeba musíme říkat členským státům, koho si mohou a nemohou přivést, já si myslím, že to je už příliš jaksi mikromanažerský přístup a nebude fungovat. A ještě jedna věc. Myslím si, že musíme být opatrní eh, s těmi eh, návrhy na výměnu dat. Informace, jako například informace daňové podstaty, mají zvláštní status a to znamená určitá omezení pro ochranu, z hlediska ochrany osobních údajů a proto je potřeba být velmi opatrní, co zde budeme přesně vyjmenovávat. Takže celkově za to myslím si, že nás čeká zajímavá diskuse a jsem si jistá, že ji můžeme dotáhnout eh, k dobrému konci se zajímavými kompromisy. A na to se těším. Děkuji. Teď má slovo Dinka Kunová za GUE NGL. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Pirinskému za eh, tuto velice důležitou zprávu. Ovšem eh, musíme jít ještě o krok dál, než kam zachází návrh Evropské komise. Nejde pouze o prevenci a omezení těchto problémů, který má často i sociální opodstatnění, jde o to, že nelegální práce se jaksi mění na legální práci tím, že je pouze nehlášena. Ráda bych, aby zapojení členských států do tohoto systému bylo povinné. Pokud jsme rozhodnuti s tímto fenoménem bojovat, tak není možné ponechávat jakékoliv marže pro sociální dumping považuji za velmi správné, že budeme vyžadovat také koordinaci členských států, což znamená, že tedy národní, národní opatření by se koordinovala společně s dalšími aktéry. Ovšem, tito zástupci, o kterých se tady mluví, nemusí být nutně zástupci vlád. Myslím si, že je naprosto správné, aby členské státy společně dohlížely na to, jak vypadají e, pracovní legislativy, ale nesmí přitom docházet eh, k jakému, jakémukoliv sociálnímu vylučování osob, které eh, jsou činné jaksi v oblasti nehlášené práce. Myslím si, že potřebujeme ještě jednu dodatečnou definici nehlášené práce. My teď pracujeme eh, s definicí z roku 1998 a já si říkám, zda je to vůbec ještě aktuální. Prioritou této platformy by mělo, měla být i definice, která zohlední i všechny moderní fenomény, to znamená zejména situaci všech osob, které musí pracovat v prekérních podmínkách. Vzhledem k opatřením, která podnikají některé členské státy vůči podnikům a zaměstnavatelům v této oblasti, je nutné poznamenat, že často dochází k tomu, že se svým způsobem podporuje nehlášená práce na masové škále. Některé podniky například jsou nuceny hlásit své zaměstnance jakožto tedy osoby, ale už nehlásí jejich pracovní dobu. Takže opět vidíme, že se nějak vymykají e, naším opatřením. A nebo například nahlásí pracovní dobu, ale ne pravdivou. Takže i na toto se musíme zaměřit. je potřeba zajistit, aby existovaly dostatečně inteligentní záchytné sítě na úrovni jednotlivých členských států, které nám pomohou s tímto fenoménem bojovat. Probl- problémem například je, když eh, zaměstnavatele vykáží třeba pouze polovinu celkově odvedené práce. To je začarovaný kruh, jsou to problémy, které vlastně nikdy nevídou najevo. Nikdy nevíde najevo, že někdo pracuje takto v té, v té šedé zóně. Ráda bych proto poprosila o to, aby se pan zpravodaj konkrétně zaměřil ještě na toto jedno téma. Já jsem eh, autorkou stanoviska výboru FEM, výboru pro ženy a rovnost pohlaví, Předložím ještě několik pozměňovacích návrhů, které se týkají skutečně pouze práv žen, které jsou nejslabšími články tohoto řetězce, například co se týká eh, práce v domácnostech a tak dále. A eh, nebo často pracují za téměř otrockých podmínek. Takže eh, ty ještě předložím. Děkuji. Děkuji. Terry Reintke. Děkuji. Mnoho důležitých bodů už zde zaznělo chci poděkovat panu Pirinskému. My jako stínoví zpravodajové už jsme měli příležitost se setkat a diskutovali jsme o vlastních názorech. Dovolte mi zmínit jen tři body, kde si myslím, že je ještě prostor pro vyjasnění nebo doplnění současného návrhu. První ten bod je tento. Pokud máme platformu a pokud tato má být východiskem koordinované činnosti na úrovni EU, musí zahrnovat veškeré odborníky a zúčastněné aktéry, kteří se nehlášenou prací zabývají. Jinak je zde nebezpečí, že toto bude pouze jakási paralelní struktura, která není vůbec koordinována s jinými výbory nebo expertními skupinami, které na evropské úrovni máme. To znamená, musíme kolem jednoho stolu sesadit všechny odborníky a všechny lidi v této oblasti činné. Návrh, který máme na stole, toto potřebuje jako sůl. Další bod, a to navazuje na naše předchozí debaty a zaznělo to zde několikrát, toto nesmí být pouze jaksi mluvicí platforma, tedy vyměníme si názory a nic. Platforma potřebuje jasný mandát a jasné cíle. Zejména co se týče eh, tohoto mého bodu je, myslím, potřeba poněkud lépe vyjasnit to, co už do té platformy dnes spadá. Například mimo jiné, jaké jsou spouštěče jednotlivých akcí, jednotlivých činností v členských státech, ale i na úrovni EU. Je potřeba jasně říci, že v některých oblastech je potřeba, aby členské státy zkrátka dobře spolupracovaly a aby se mezi sebou koordinovaly. A je potřeba jasně si říci, že tento problém změníme jenom, když všichni budeme spolupracovat a budeme se na tom aktivně podílet. Děkuji, pan Sven Šulce. Děkuji. I já chci panu Pirinskému poděkovat za odvedenou práci a za velmi solidní návrh zprávy. Mohu říci, že mý předřečníci řekli už celou řadu dobrého, Rád bych podotkl, že eh, potřebujeme závaznou součinnost členských států. Eh, boj s nehlášenou prací nám totiž neustále přivádí spravedlnost, to znamená spravedlnost vůči těm lidem, kteří každé ráno vstávají, jdou do práce a pak svou práci také náležitě daní nebo příjmy z ní. To je to, co v členských státech potřebujeme. Myslím si zároveň, že v členských státech EU máme rozdílné pojetí toho, co to vlastně nehlášená práce je a máme rozdílné struktury boje proti ní. Chybí nám také jednotná platná definice nehlášené práce. To je v členských státech řešeno také individuálně a proto si myslím, že tato platforma spíš než eh, prostorem pro výměnu informací by měla být mm, jaksi prostředníkem, který předá členským státům potřebné kompetence. Podíváme-li se na východiska dokumentu Rady článek 11a a b, to je něco, na co se musíme zaměřit. E, podívejme se také na článek 11 návrhu komise. Myslím si, že tento článek kde se tedy hovoří o kontrolách, nejde dost daleko a na ten je potřeba se zaměřit. Tento článek je potřeba lépe definovat. Eh, já k tomu pravděpodobně předložím také příslušný pozměňovací návrh. No a eh, co se ukazuje již po několikáté je, že musíme jasně říci, že toto bude dlouhodobá platforma v Evropě, kde budou zastoupeni jak jednotliví aktéři, tak celé členské státy. Nebude to jedna z těch platform, kterých je tu celá řada, které za chvíli, za pár let zabřednou. Zkrátka je potřeba, aby tato platforma fungovala dlouhodobě. Děkuji. Další je pan Marta. Děkuji. I když jsme nebyli k této práci přidruženi, tak bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Perinskému za to, co nám navrhuje. Samozřejmě je třeba eh, dělat vše pro to, abychom některé odradili od to, eh, co se nazývá neohlašenou prací. Ale co je realitou? Díky eh, tomu, co se nazývá politikou úsporných opatření a fiskalismu, tak tady máme určitý řetězec. Na jedné straně e, je e, zaměstnavatel, na druhé straně zaměstnanec, který se snaží přežít a dál existovat. A jak si může podnik teda poradit díky vaší úsporné politice a fiskální politice? prostě e, zmizet, e, e udělat bankrota, zmizet, a nebo delokalizovat e, a to Mm, pocítí eh, národní eh, pracovníci a nebo se může eh, obrátit na vyslané pracovníky a platit potom 4 až 5 minus 10 až 15 eur a má další možnost ve veřejných pracích, v veřejném sektoru, jak to tady bylo řečeno, je možno E, právě jít cestou neohlášené práce. Toto jsou nástroje v rukou zaměstnavatelů. A teď e, z pohledu toho, kdo pracuje jako e, v té oblasti neohlášené práce. Eh, buď může eh, i nadále požívat té veřejné many, které je ovšem čím dál tím méně vzhledem k úsporným politikám, a nebo má právo přeze všechno eh, na to, aby našel prostředky k obživě dětí a naplnění ledničky, a nebo se může obrátit na veřejné výdejny polévek. Takže vzhledem k tomu, co tady realizujete, Eh, svojí politikou, eh, tak tím tlačíte na ty oba konce řetězce, zaměstnavatele a zaměstnance, aby eh, se přiklonili k neohlášené práci. Takže vy tady můžete teď zavádět všechny možné systémy, jaké budete chtít, ale pokud půjde firmám a zaměstnancům o to, aby přežili, tak nebudou mít jinou možnost, pokud tady nebude silná politika oživení ekonomiky, jinou možnost než jít tou cestou, kterou zvolili. Děkuji. Eh, pan Benevan. Děkuji, eh, pane, paní předsedající. Já bych se nejraději nejprve eh, obrátil k panu Pirinskému. Jsou to dobré, dobrý základ pro diskuzi. Já musím říct, že souhlasím prakticky s většinou těch návrhů, Eh, pana zpravodaje a jeho obecným přístupem k této tematice. Plně podporuji myšlenku eh, trošičku upravit eh, to zacílení dokumentu a také změnit název regularizace pracovních míst. Musíme se snažit držet se toho zásadního úkolu, zlepšit možnost práce a, živo- a pracovních podmínek. Legální práce neznamená pouze regularizovat pracovat. E, Evropa se musí e, soustředit na vytváření pracovních míst, aby se vymanila z krize a tato platforma by mohla úspěšně pomoci tohoto cíle dosáhnout. Musíme se aktivně podílet na jejím vytváření a musíme se držet e, té myšlenky přidané hodnoty ze strany Evropy. Musí to být platforma účinná a jednoduchá, musí být operativní a také ambiciozní při vypracování vyvodávání závěru ze své činnosti, musí by měla, měla by být tedy transparentní a začlenovací a zahrnovat také sociální partnery a instituce a z nich se ostatně sestávat, protože je zásadní, aby sociální partneři tady seděli s ostatními za jedním stolem. Rovněž si myslím, že musíme najít místo pro služby zaměstnanosti v této eh, struktuře, maximalizovat synergie energie na evropské úrovni se všemi relevantními evropskými sítěmi, což je právě jedna z věd, které e, stojí v zadání této e, organizace. E, a je třeba, aby byla opravdu povinná aktivní zapojení všech členských států je zásadní proto, aby se dosáhlo těch stanovených cílů. Tady jde o to bojovat proti nekalé soutěži na trhu práce a sociálnímu dumpingu, nelegální migraci a tak dále. Jistě chápu, že to je důležité pro některé z našich konzervativnějších kolegů, především ze Spojeného království, a proto si myslím, že jejich plné zapojení by bylo velkou výhrou pro celou platformu. Jak také řekl kolega Pirinsky ve svém projevu před několika minutami, eh, hlavním a základním cílem by bylo pomoci té obrovské mase zaměstnanců, Eh, zaměstnavatelů vyhnout se eh, těm úskalým neohlášené práce. Takže třeba začlenit tuto platformu do procesu evropského semestru. Měli bychom najít způsoby, aby tato platforma mohla vydávat eh, stanoviska, posudky a zprávy, které by se obracely na náš výbor, ale také na další evropské instituce. Měla by to být platforma, která bude přinášet jasné návrhy a a v kontextu inkluze sociálních ukazatelů uvnitř evropského semestru může podle mého názoru eh, tato platforma hrát zcela zásadní roli. Děkuji. Thank you. Já děkuji vám. A teď pan Leners. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem rád, eh, pane kolego, že tady projednáváme eh, tento návrh. Eh, udělali jsme studii proveditelnosti před čtyřmi lety a teď už je tedy na čase se pustnout, pustit dále do toho. Já si myslím, že je tady trochu zklamání v té zprávě perinského zprávy, v té Pirinského zprávě ohledně nedostatečné ambice komise. Já s tím souhlasím a řeknu vám, kde to mohlo být ambicioznější. Jeden eh, z úkolů platformy je eh, rozvažování o způsobech, jak zlepšit situaci. Když to považujeme za vážný problém a když eh, to chceme nějak řešit, tak nemusíme rozvažovat, jak to řešit. Prostě musíme začít jednat. V Evropský parlament ve svém usnesení hovořil docela jistě e, například o poštovních službách v této e, věci. A myslím si ale, že tady e, chybí docela jasně ta poradní úloha platformy v odhalování slabých míst v evropské v legislativě v současné době. Musíme se zabývat tím, jak co kde zlepšit. Důležité je, že tato platforma krátkodobě musí začít Eh, jednat, musí hledat způsoby spolupráce eh, mezi jednotlivými členskými státy, jak zlepšit. Pracovní inspekce, eh, inspektoráty musí být také dostatečně vybavené takovou, takovou koordinační schopností já si myslím, že komise musí mít více eh, v ambicí. Kolega tom také říkal, eh, že tohle nesmí být nic mrtvého, musí to být naplněno životem a musíme dávat pozor na to, aby eh, tam nebylo příliš mnoho povinností a nových iniciativ, protože když té platformě toho naložíme příliš a příliš institucionalizujeme, tak to bude akorát její práce stěžovat. Musí to být eh, praktický instrument eh, k dispozici eh, v úřadu, je to, musí to být flexibilní instrument a jedně potom to bude nějakým způsobem přínosné. Děkuji. Děkuji vám. Takže možná máme čas na to vyslechnout stanovisko komise. Komise tady byla zmíněna v těch posledních eh, výstupeních, takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedající. Chci také poděkovat eh, velice srdečně panu zpravodaji eh, za to, jaké úsilí vynaložil na práci na tomto tématu a na tom také za to, že tak trvá ve své zprávě na tom, aby Evropská unie Eh, tady přinesla svými dalšími kroky opravdu přidanou hodnotu, skutečnou přidanou hodnotu eh, v návaznosti na to, co máme k dispozici teď. A chci také poděkovat zpravodaji a eh, několika stínovým zpravodajům při, za to, že podpořili komisi která si přeje, aby platforma při zohledění rozlišností mezi členskými státy pracovala E, vlastně jako orgán, ve kterém by bylo členství povinné pro všechny členské státy. Dovolte pár připomínek. Nejprve k těm cílům. E, vrátila bych se k těm základním klíčovým cílům v návrhu komise. Jde o to podporovat spolupráci mezi členskými státy a zúčastněnými stranami aby e, byla lépe uplatňována jak národní, tak evropská pravidla a to i e, v oblasti prevence, i v oblasti už potom postihu té neohlášené práce. Dále jde o to, aby e, tady aktéři, to znamená agentury v členských státech, které pracují v boji proti neohlášené práci, měli k dispozici ty nutné nástroje. A e, jedna poslankyně tady zmiňovala otázku formulace cíle regularizace e, té neohlášené e, práce a tady to asi bude chtít ještě pracovat na, na, tom, na té formulaci. Jeden z cílů platformy je podpora vytváření pracovních míst. Otázka regularizace neohlášené práce je zcela legitimní naprosto legitimní. V některých členských státech totiž dochází k zajímavým zkušenostem, eh, k takovým poskytováním amnestií, k regularizaci ale jsou to určité zkušenosti, které ještě čekají na své zhodnocení a to by ostatně mohla provádět právě ta platforma. Také to odpovídá určitým specifickým potřebám a situacím v některých členských státech a týká se to pouze několika sektorů, ale není to opravdu jasné, zda by se mohlo jednat o e, řešení, které by bylo vždy uplatnitelné ve všech oblastech, takže na tohle se ještě je třeba zaměřit. Za druhé, viděli jsme, že pan zpravodaj tady velmi výrazně posiluje e, tu otázku e, role e, inspektorátu práce. Jistě, to je důležitý aspekt v té škále nástrojů, které mají členské státy k dispozici. Jde o detekci a prevenci neohlášené práce. Ale dovolte, abych připomněla, že cílem návrhu komise je aby eh, na této věci pracovaly nejenom inspektoráty práce, Navíc v některých členských státech, jak víte, to nejsou vždy inspektoráty práce, které se věnují problematice neohlášené práce. Ale opravdu chceme, aby e, to e, byla taková součinnost e, více subjektů, včetně cechů a dalších společenství. Takže takovýto holistický způsob, holistický přístup E, zdraví a bezpečnost v práci, a další aspekty byly e, združeny do tohoto úsilí, aby tady nevznikl dojem, že ta neohlášená, že ta platforma se vztahuje pouze k inspektorátům práce. A třetí bod, otázka e, správného vládnutí. Je tady samozřejmě těch subjektů více které jsou zohledňovány v pozměňovacích návrzích pana zpravodaje. Já bych tady chtěla připomenout, jak ostatně řekli někteří předřečníci, že nám jde především o tu přidanou hodnotu, ale také o efektivnost činnosti celé platformy a rovněž o e, takovou celkovou soudržnost aktivit e, platformy. Jistě, e, vnímavý čtenář si jistě povšiml, že eh, komise podle pozměňovacích návrhů pana zpravodaje již není součástí platformy. A já bych tedy chtěla zdůraznit, že nám se zdá, že tento aspekt je něčím, o čem by stálo za to ještě znovu diskutovat. Proč by eh, komise měla být v této platformě a měla by tam zastávat místo předsedy? No, především proto, že je tady zapotřebí eh, prostě eh, věci koordinovat a v tomto směru to je právě komise, která by tak mohla učinit, mohla by vlastně E, také využít skutečnost, že dejme tomu předseda Sliku, e, to je administrativní komise o e, sociální bezpečnosti a sociální politice a je tady vlastně celá řada dalších orgánů, eh, které by mohly také přispět eh, k řešení tě, této problematiky a ve kterých komise funguje. Eh, pak jde také o otázku kontinuity v čase činnosti celé platformy. A rovněž jde o to vy, zajistit určité vyváženost a dobrou znalost stanovisek jednotlivých členských států a já si myslím, že my proto máme různé možnosti, abychom tuto analytickou e, expertízu e, soustředili, především e, také v důsledku toho, že máme celou řadu pracovišť, které se zabývají evropským semestrem a to se toho hodně týká. A pak jde také o to sloučit finanční prostředky, a nejenom ty, ale i prostředky technické, které jsou zpravovány přímo komisí. Hovořím například o systémech IT, které jsou zmíněny v návrhu. Je to například eh, také systém IMI eh, pro vnitřní trh. Takže tady e, to jsou připomínky e, k nutnosti být efektivní při tom zpravování e, celé platformy z naší strany. Děkuji vám. Děkuji vám a poslední slovo dostane pan Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych vám samozřejmě rád upřímně poděkoval eh, všem tedy, kteří eh, promluvili. A obecně podpořili ten hlavní směr zprávy. Děkuji vám za velice důležité a promyšlené připomínky, eh, které určitě bude muset zohlednit v nadcházející své práci. Je pravda, že eh, řada pozměňovacích návrhů k té zprávě eh, ve srovnání s návrhem komise eh, je výsledkem debaty na základě různých návrhů, které já jsem dostal během přípravy té zprávy a rád bych také poděkoval těm, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy, protože samozřejmě je třeba si uvědomit, že není možné, aby jeden eh, jediný člověk připravil eh, takový text. Já se pokusím eh, teď stručně zareagovat na vaše otázky v pořadí, v jakém jste je kladli. Začnu tou definicí samotnou nehlášená práce. Ehm, mluvila o tom paní Kuneva a potom eh, i další. My tady samozřejmě pracujeme s definicí eh, komise z roku 1999. Ale jako nástroj, který máme teď k dispozici, je eh, zřejmé, takže eh, nehlášená práce je placená činnost, která není nelegální. Není to nelegální samo o sobě. Není to trestné, ale není to hlášené veřejným orgánům. A v tomto smyslu, když eh, ta otázka, pokud tady hovoříme o regularizaci, eh, je co s tím, je to nahlásit. Protože eh, to znamená, že eh, na tuto práci platí eh, celá řada pracovně právních předpisů, daňový režim, režim sociálního zabezpečení a to jako pro jakékoliv jiné pracovní místo, jinou práci v členském státu. A to je otázka základních práv, je to otázka toho, té inkluze, o které se tady hovořilo, jako základní přístup. Hovoříme tady o začlenování pracovníků do eh, legálního eh, trhu práce. A otázkou je, proč se to tady nehlásí. A tady si myslím, že to musíme říct velice jasně. Určitě, protože jsou obrovsky silné zájmy, silné sítě, které velice eh, eh, chtějí využívat eh, pracovníky a podniky, které jsou připravené se pustit do nepoctivé hospodářské soutěže. Takže on nejde jenom prostě o to, abychom lidem řekli, že to hlásí, ale jde o zcela koordinované kroky, které se musí postavit zájmům které eh, vedou k těm různým projevům problematiky nehlašné práce. Když nám kolegové říkají, že nemá smysl, abych já se snažil vymýšlet nějaké platformy nebo mechanismy, když eh, tady máme eh, tady to hyperšetření a šílenou fiskalitu, eh, která vede eh, lidi do téhle eh, situace, tak já bych řekl přesný opak. Přesně za takovýchhle podmínek je dvakrát nezbytné zapojovat se do takových aktivit, které povedou k blokování těchto praktik souvisejících s nehlášenou prací. Udělat toho samozřejmě co nejvíce. Na uh, potírání eh, politiky eh, úspor a zajištění růstu. To ostatně se komise také eh, snaží. Má tady evropský semestr, různé ty instrumenty a také se snaží se odklonit od různých typů té nejisté práce. Tak jako o tom jsme hovořili při přehodnocení ehm, agendy 2020. Zase tady máme dvě věci. Musíme mít eh, silnější platformu s eh, větším počtem mandatorních aspektů a potom je tady eh, legitimní záležitost, jestli se dostáváme dál od systému subsidiarity. Jestli nenutíme členským státům něco, eh, s čím nemohou souhlasit. Takže paní předsedkyně, já si myslím, že bychom se měli pokusit dosáhnout následujícího. Do této platformy skutečně eh, zapojit odborníky na tu problematiku. Nejde jenom o inspektoráty práce. Musí to být i lidé, kteří eh, jsou schopni se pustit do velmi vážné a praktické diskuse a nejen do obecných prohlášení. A tohle samotné, myslím, povede k procesu eh, budování důvěry, který nám umožní nejenom eh, si eh, vyměňovat ty informace o správných postupech, ale i k vytvoření nějakých společných postupů. Každopádně děkuji kolegům. Myslím si, že všichni, včetně snědivých zpravodajů, jasně deklarovali eh, svá očekávání. A sice, eh, že eh, se pouštíme do práce s cílem dosáhnout s určitou flexibilitou společného textu kompromisního a chceme vytvořit místo, kde opravdu Evropská unie může protlačit kvalitativní změnu téhle oblasti a bude schopná členské státy, sociální aktéry a odborníky eh, dát dispozici komise. K tomu, co říkal na, tedy zástupce komise. Já bych eh, řekl, že nejlepší by bylo dát velký prostor odborníkům ze členských států, eh, dát jim prostor, aby mohli vést tu platformu a, a maximálně v tom podpořit. Děkuji. Děkuji, pane Prinsky. A, a také děkuji všem za účast v této zajímavé debatě. Harmonogram je následující. lohuta pro projednání pozměňovacích návrhů je 15. prosince a přijetí na zasedání výboru je 26. února. To je naším cílem. Možná, že eh, se to ještě změní. A teď eh, v neposlední řadě absolutori, eh, přicházejí absolutoria. Máme tady šest návrhů stanovisek k absolutoriím za rok 2013. Já teď předám slovo zpravodajce paní Harkin. Máte slovo. Děkuji. Já se jenom zeptám, chcete, abych to procházela jeden po druhém? Nebo jak? Možná bych mohla, že ano. Já vím, že na to máme jenom půl hodiny, nebo nevím kolik, nevím, co chtějí říct kolegové, ale uh, Kdybych možná je prošla postupně, tak by to asi bylo smysluplnější. No, máme čas do půl sedmé, ale to už tady nikdo nezbude, že ano? Takže chápu. Takže první. Všeobecný rozpočet, udělení absolutoria. Jedna nebo dvě poznámky. E, samozřejmě se mírně snižuje chybovost, to je nutno poznamenat. V odstavci 3 se dívám na hlavní pozorování eh, účetního dvora k rizikovosti, kde zmiňují tři věci, tedy nepodchytitelný aspekt lidského kapitálu, diverzifikace aktivit a navýšení eh, počtu často malých operátorů. To je pro mě velice důležitá věc, protože já osobně bych řešila malé operátory na národní úrovni, tedy s těmi, ty, které používají eh, evropské fondy obecně. A často si mi lidé stěžují, že je to spousta administrativy, strašná byrokracie a lidé často, jak si v podstatě často mají ten názor, že už se příště ani nebudou snažit splňovat všechny, všechny požadavky. Já se jim snažím vysvětlit, že musíme zase se zodpovídat účetnímu dvoru a že to musí probíhat podle pravidel a tak dále, ale uh, Jedna obecná poznámka. Na národní úrovni je mnoho prostředníků a účetní dvůr často říká, že na národní úrovni probíhá takové zkrášlování těch jednotlivých, těch jednotlivých eh, položek. Já říkám, že by to chtělo dialog. Ne třeba ke všemu, ale alespoň k něčemu. K těm maloškálovým operátorům, mezi tedy nimi a účetním dvorem, aby obě strany pochopily, jaké jsou obtíže pro ty druhé, protože mně připadá, že bez ohledu na veškerou snahu všech různých prostředníků je těch problémů celá řada. To je tedy obecně. A další poznámka k tomuto, jak účetní dvůr říká, je, že projekty musí mít přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Občas členské státy pouze chtějí utrácet jenom proto, že ty peníze mají. No a e, alespoň tady v této oblasti máme nové pokyny komise které jak si upravují eh, pokyny a jak si přeskušování projektu na období 2014 až 2020, což se představí členským státům do konce tohoto roku a doufejme, že to tu celkovou situaci zlepší. Takže tolik k tomuto. Děkuji, to bylo skutečně k věci a stručné. Teď tedy pan Rowlin, který je stínovým zpravodajem, má slovo. Ano, já mohu jenom navázat na to, co tady bylo prezentováno eh, paní zpravodajkou. Myslím, že toto je opravdu dobrý základ eh, stanoviska a chtěl bych také společně s paní kolegyní zdůraznit nutnost dialogu s operátory, protože v terénu eh, konstatuji, že malí operátoři především mají určité problémy a to, že jsou malí, neznamená, že e, nemají prostě určitou váhu e, a setkávají se s velkými administrativními problémy e, v té své oblasti. Děkuji, pane Pirinský. Děkuji. I já považuji stanovisko paní Harkin za velmi dobře cílené na hlavní problémy, které v tomto procesu absolutoria, co se týká rozpočtu Evropské komise, mají zaznít. Ehm, co se týká dalších příkladů toho, na co ona upozorňuje, v odstavci 3 stojí za to, počítám zdůraznit, tu obavu, že účetní dvůr, jak už vlastně sám říkal, eh, si dělá obavy o otázku nesplňování pravidel pro veřejné zakázky. Účetní dvůr eh, je přesvědčen, že toto je důležité pro projekty Evropského sociálního fondu, ačkoliv se frekvence těchto problémů snižuje. Podporujeme také to, že eh, v té části o komisi by se měl objevovat proaktivnější přístup v tom smyslu, že bude pomáhat vyhýbat se chybám, nejenom, že se bude snažit ty chyby, které již vznikly, opravovat nebo napravovat. Ale to je něco, pokud vím, co už bylo uvedeno v komuniké komise na téma ochrany evropského rozpočtu pro rok 2013. Plně podporuji aby se takovýto přístup zdůraznil a uplatňoval i do budoucna. Děkuji. Děkuji. Paní Roňakáry, děkuji. Děkuji za velmi dobře zpracovaný první krok, dobře zpracované východisko pro naši další práci. Já toho nemám tolik, protože v zásadě souhlasím s tím, co Paní Harkin říká, líbí se mi to, co zdůrazňuje, Zejména se mi líbí odkázání na ten dialog mezi těmi malými operátory a komisí. E, mám dva pozměňovací návrhy. Za poslední roky Evropská unie velkou měrou přispívá společnostem které se přesouvaly mezi členskými státy. Já moc nechápu, proč bychom za takovéto transfery, za takovéto přesuny do jiných států měli platit my. Na to už upozorňujeme dlouho, žádali jsme po komisi jiný přístup. Ono samozřejmě je hrozně hezké dostávat podporu, která může vytvářet pracovní místa, ale Přece to už tak úplně neplatí, když pak ty, tu podporu si přesunete do jiného, do jiného státu. Komise? Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych začal tím, že poděkuji paní zpravodajce a členům tohoto výboru za toto stanovisko. Za komisi mohu říci, že toto stanovisko reflektuje velmi dobré výsledky dosažené v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, které jsou výsledkem práce a vysoké úrovně implementace rozpočtu za poslední léta. E, rád bych zdůraznil, že redukce chybovosti v roce 2013 byla dosažena díky eh, velké míře provedených pladeb do výše až 14 miliard. Vážíme si také toho, že toto stanovisko zmiňuje zjednodušení pravidel. Je to oblast, kde se hodláme řídit doporučením eh, účetního dvora. Komise investuje do zjednodušování nejenom v oblasti této, ale i šířeji vzato. Například eh, chceme se vyhýbat zkrášlování, přikrášlování na úrovni členských států, v tom budeme samozřejmě pokračovat. A rád bych zdůraznil, že regulační rámec na programovací období 14 až 20 dokonce sám zdůrazňuje a chce výrazným způsobem posilovat možnosti zjednodušování v rámci jaksi programovacího období a my budeme s členskými státy nadále spolupracovat na implementaci těchto nových opatření. To je v zásadě vše a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Paní Harking a potom třeba možná i nějaké agentury. Ano, eh, jenom pár slov. Ráda bych eh, dříve nebo později a asi o tom jenom nevím, bych ráda, kdyby byla možnost eh, víc dohloubky diskutovat to zjednodušování. Ono je to slovo, které se používá tu a tam vlastně naprosto bez omezení třeba ve výboru Agri, ale já si nejsem tak úplně jistá, jestli nějakého zjednodušení skutečně dosahujeme. Teď Agentura pro bezpečnost na ochranu zdraví při práci. Opět jen pár slov. Jako u jiných agentur účetní dvůr řekl, že jejich účetnictví je po právu a všechno je v pořádku, že jejich finanční situace je řádně reflektována. Ehm, jenom snad pár komentářů k tomu, jakým způsobem tato agentura funguje. Mají nový online nástroj pro malé a střední podniky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. O tom mluvíme celou dobu, pořád, každý den. Mluvíme o ochraně zdraví a bezpečnosti, jak budeme pomáhat malým podnikům a tak dále, o tom, že musí mít víceleté strategické programy a tak dále. Eh, rovněž eh, nepředpokládají se žádné převody prostředků do dalších let, protože agentury se snaží pracovat na základě eh, ročních programů. No a vzhledem ke komentářům účetního dvora z posledního, z posledního tohoto cvičení, zde se, a to jenom v podstatě pro poslance, konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení implementace výročního programu, jinými slovy, vyřešili se v oblasti závazků eh, vysoké míry zrušení projektů a probíhá rovněž eh, testování implementace na základě aktivit, což jinými slovy znamená, že se zaměstnancům dedikuje konkrétní rozpočet a konkrétním projektům a to je vlastně modus operandi, který bude pokračovat i v roce 2014. Byly zde určité problémy, co se týká náboru nových pracovníků a platů, ale i to bylo vyřešeno. Děkuji. Nějaké připomínky? Není tomu tak? Takže přejdeme plynule k další agentuře. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Děkuji. Zase eh, podobně jako v předchozím případě eh, je účetnictví v pořádku a finanční eh, stanovisko jednoznačné a správně předložené. Eh, zase Tady je určitý e, počet e, doporučení ze strany účetního e, dvora a parlamentu z předchozího období a vidíme s radostí určitý pokrok. Je tady zachován ten přístup kontrol ex poste a ex ante v součinnosti s národními partnery. Pak se také E, jednalo o určitá zlepšení při výběru e, pracovníků a to jsou všechno věci, které byly zohledněny. E, tady bych řekla možná pouze jednu věc. V roce 2014 se vlastně zahájila práce na prvním celoevropském šetření ohledně znalostí a dovedností. Já myslím, že to je obrovsky důležité. Především teď, když jsme v období krize. A domnívám se, že někdy se lidé eh, eh, pletou a nedostatek znalostí a dovedností zaměňují eh, za prostě špatné provázání, takzvaný mismatch v angličtině, mezi tím, co lidé jako kvalifikaci mají a tím, co trh práce potřebuje. A já tady v odstavci 3 eh, cituji větu z jednoho dokumentu, eh, které středisko, který středisko vytvořilo. Prostě eh, pokud tady nebude dále nízká poptávka po kvalifikovaném po kvalifikované eh, práci, tak eh, se věci nepohnou. Hodně lidé hovoří o eh, v různých formách vzdělávání a osvěty. Říká se, že neustálá rekvalifikace je dobrá, ale tady je jasně řečeno v té zprávě, že to má své limity. Má někdo nějaké připomínky? Já bych chtěl pozdravit eh, to, co tady bylo eh, uskutečněno. Eh, vítám to, ale i zároveň třeba Eh, si říct, že musíme být obezřetní. Eh, vidíme totiž v agenturách odkládání těch závazků, nedaří se úplně eh, ty rozpočty zachovávat a je zapotřebí, aby bylo také všechno i v oblasti zprávy budov a v těchto věcí v pořádku. Pan Pirinský, děkuji paní předsedající, já bych rád řekl, že se domnívám, že paní Harkins a e, ve svých návrzích e, velmi dobře zohledňuje výsledky e, práce účetního dvora a že tady je pár věcí, na kterých budu třeba, aby agentury dále pracovaly, i toto středisko konkrétně. A v této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že Eh, účetní dvůr eh, zjistil, že eh, ty finanční zprávy agentur zohledňují regulérnost všech kroků a procedur a v tomto směru musíme říct, že agentury Eh, o kterých teď hovoříme, hrají velice důležitou roli v dobrém fungování Unie. Eh, teď se tady hovořilo stručně o eh, těch znalostech a dovednostech, tak aniž bych chtěl se, si brát slovo k jednotlivým všem těm agenturám, tak toto je tedy můj příspěvek k tomuto bodu. Předsedající, děkuji. A na řadě je další, eh, a to je Evropská nadace odborného vzdělávání. Paní Harkin, děkuji. Tak zase účetní dvůr zjistil a dospěl k závěru, že finanční eh, výkazy jsou v pořádku. Pouze pár připomínek. Evropská nadace i nadále přispívá k odbornému vzdělávání v partnerských zemích a myslím si, že je důležité, abychom uznali, eh, co to znamená. Eh, byla tady otázka nevyrovnaných účtů na konci roku 2013, ale eh, nadace se v tomto směru vyjádřila to bylo zapříčiněno první splátkou na rok 2014 a byly tady zase ještě dva nové e, projekty, e, takže všechno je to vysvětlitelné a racionální. Rovněž nadace řekla, že souhlasí s e, vývody účetního dvora a že se prostě také bude zúčastňovat toho veřejného zadávání zakázek ohledně finančních a služeb, tak jak to e, bude komise organizovat. Myslím si, že v, tomto, v této souvislosti je důležité, aby v této oblasti ty nadace a agentury spolu e, pracovaly. A zase jde o to respektovat cíle stanovené v programech a e, také určitý pokrok dosažený v turínském procesu v partnerských zemích, které si osvojují vlastně e, ten celý proces, berou ho za svůj a to je přesně to, oč jde a e, musím říct, že mě udělalo radost, že tomu je tak. Připomínky k tomuto bodu pod 9. Dobře. Takže Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Děkuji. Zase všechny transakce a výroční zpráva jsou z e, e, právního i věcného hlediska e, v pořádku. A co se týče eurofondu, tak já jsem zaznamenala skutečnost, že došlo k zlepšení ve většině těch klíčových eh, ukazatelů na rok 2000, v porovnání s rokem 2012, což je nepochybně pozitivní. A eh, pak eh, je tady velký přesun, jako převis prostředků u těch oddílů 2 a 3 šlo o nákup softwaru. Dvě třetiny e, tohoto nákupu byly naplánované na rok 2014. Také došlo e, ve výši 65 tisíc eur e, nákladů na neočekávané opravy a 230 tisíc na další kroky, což je více jak 300 tisíc dohromady a bylo to tedy vysvětleno. Pak tady ještě byly neplánované Eh, převody, které se týkaly eh, nutnosti zvýšení kvality eh, určitých projektů. Například v prosinci 2013 byly objednány určité překladatelské služby, původně byly naplánovány až na rok 2014 a toto se také opakovalo v několika jiných případech a těch věcí bylo víc, ale musím říct, že ta vysvětlení mě uspokojují a pokud mi to někdo nevyvrátí, Eh, tak eh, bych to tak brala. V současné době je to všechno opraveno a vysvětleno. A myslím si, že v loňském roce eh, se také uznala ta vědecká kvalita tohoto orgánu, protože vlastně jsou tam velmi často, je velmi často citován a jsou, prostě stojí si dobře v tom svém oboru. E, má někdo k tomu nějaké připomínky? Ano, prosím, pane kolego Pinský. Jenom připomínka drobná e, k této nadaci. Možná, že si kolegové povšimli, že toto je nadace, na kterou se budeme muset hodně spolehnout v souvislosti s tou eh, tím eh, projednávanou platformou. A tato nadace eh, už má prostě za sebou Eh, velmi slušné výsledky, co se týče mapování eh, pracovních podmínek a proto si myslím, že by bylo doporučení hodné eh, i nadále velmi bedlivě sledovat, jakým způsobem vydává své finanční prostředky a Eh, jaké jsou teda eh, výsledky eh, těch kroků, které realizuje a zdali to ospravedlňuje ty dané výdaje. Ano, děkuji. A teď, pokud souhlasíte, bychom se mohli přenést k té poslední zprávě. Ještě pan Rowlin. Velice stručně mohu naprosto souhlasit s návrhem, který je zde předložen, ale chci zdůraznit kvalitu a e, důležitost práce, kterou nadace realizuje. Celá řada prací nadace je citována v dokumentech a e, textech Mezinárodní organizace práce. To jen tak mimochodem. Děkuji vám. A poslední bod. Eh, zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2013. Výkonnost, finanční řízení a kontrola. A to už je poslední bod na tomto, eh, v rámci tohoto bodu na pořadu jednání. Paní Hárke, děkuji. Eh, ano, to, co řekli no, kolegové k tomu, jak přispívají agentury k naší práci nejenom v tomto výboru, ale v řadě dalších výborů a jak také přispívají k realizaci cílů strategie 2020 Eh, je to, jsou to důležité informace, abychom v zásadě věděli, kam kráčíme a my to tak také víme. Tak ať už jde o eh, strategii 2020 či nějaké ty další programy a strategie, je důležité, aby eh, odrážely ty stávající politické priority. A musí to být soudržné. A navzájem se musí ty texty podporovat a aktivity podporovat. E, v odstavci 2, 3 se hovoří o cestovní mapě a společném přístupu. V roce 2012, v červenci 2012, e, parlament, e, rada a komise přijali ten společný postup a v září pak komise vytvořila na základě tohoto rozhodnutí tu společnou mapu Eh, cestovní. A myslím si, že je důležité se na tuto cestovní mapu stručně podívat a podívat se na to, eh, kde si eh, a jak stojíme. Možná pár připomínek by stálo za to v této souvislosti. Například komise se dívá na ty hlavní směry a ustanovení o E, těch e, sídlech nadací, některé to vyřešili, jinde e, ještě ne. Rovněž je cílem cestovní mapy racionalizovat fungování agentur tam, kde to je maximálně možné, to znamená spolupráce. Například Lisabonská agentura pro námořní spolupráci už se teď víc snaží spolupracovat s agenturou pro rybolov a Eh, obdobně jsou na tom eh, i oblasti třeba účetnictví a dalších. Eh, a pak je tady ještě odstavec 3, který se zabývá výsledky navrhovaného, navrhované fúze Seapol a Europol Komise také vytvořila takovou rukověď s eh, hlavními kroky a dobrými postupy pro agentury a rovněž se zabýváme myšlenkou eh, určitých hlavních směrů pro vytváření těch programových dokumentů a templátů eh, pro konsolidované výroční zprávy a také e, jde o řízení a prevenci konfliktu zájmu. E, to by mělo být zpracováno pro všechny agentury. A rovněž jde e, v rámci toho nařízení o Eh, toho rámcového finančního nařízení eh, jde o zjednodušení a flexibilitu co do programování, finančního vykazování a financování víceletých projektů a tak dále. A úplně na závěr, eh, Teď se v současné době pracuje na hlavních směrech ohledně těch namírušitých ukazatelů k výsledkům realizovaným řediteli a e, pokud mám dobré informace, tak ten dokument by měl být finalizován v poměrně krátké době. Takže asi tolik ke krokům e, v rámci té cestovní mapy, zjednodušení, zefektivnění práce agentur, a e, efektivnější a soudržnější rámec. Já si myslím, že to je dobré, že to je něco, co bychom podpořit měli a zároveň to i nadále bedlivě sledovat. To je nutné. Děkuji, paní Harkin. Nějaké připomínky? Yes, Miss Perinsky. Ano, pane Perinsky. Já bych poukázal e, na jednu nebo dvě věci ještě více v návaznosti na to, co eh, navrhuje paní Harkin. Jsou obecné zásady eh, s eh, standardními ustanoveními k dohodě o centrále, které byly rozpracované pro decentralizované agentury, neboť ke konci prakticky jedna třetina z těch 32 decentralizovaných agentur ještě nemá řádnou dohodu o centrále. A to samozřejmě eh, souvisí eh, s eh, získáním těch nejlepších podmínek pro takovou centrálu a zajištěním transparentního a atraktivního pracovního prostředí. Potom jsou tady obecné zásady pro výkonové rozpočtování, což by měl být užitečný nástroj pro lepší výkonnost. I tady eh, stojí eh, za upozornění na to, že je nezbytné zracionalizovat to výkonové rozpočtování a orientovat ho směrem ke konečným koncovým výsledkům. To znamená eh, k zvýšení hospodárnosti a efektivity. A potom je tady, jsou tady pokyny pro strategii proti podvodům vypracované olefem. Máme tady eh, ty dva semináře, které měly proběhnout v roce 2014. Takové měly opravdu eh, ten kýžený dopad. Takže pokud jde o eh, racionalizaci, šablony, obecné zásady, které by umožnily tak tohle všechno by tedy eh, ještě eh, zvýšilo přínos těch agentur k fungování Unie. Pan Rolin? Já bych chtěl ještě k bodu čtyři zdůraznit eh, k těm nutným snahám o racionalizaci, to můžeme samozřejmě podpořit. Jednu věc, kromě toho bychom totiž měli být velice obezřetní, co se týče práce agentur, E, které jsou e, zpravovány tripartitním způsobem a tento tripartitní charakter je velice dynamický a měl by být chráněn a udržován. Děkuji. Komise? Please. Uh, just short. Jenom velice stručně. Souhlasíme s informacemi o tom posouzení uplatňování společného přístupu ze strany komise od roku 2012. Cestovní mapa, kterou komise eh, vydala v roce 2012, obsahuje 90 opatření. Ne všechna má, komise, eh, má provést komise. Některá mají eh, provést agentury samotné. Ale je tady opravdu problém v té implementaci tohoto plánu, té cestovní mapy. Mezi těmi opatřeními je eh, potřeba revidovat eh, zakládající předpisy některých agentur, eh, zejména tam, kde jsou zastaralé a kde neobsahují ustanovení o řízení, která by byla v souladu s nařízením o společném přístupu. Někde už ty revize nařízení byly navrhnuty, někde jsou v eh, pracovním programu komise na rok 2015. Dobrá, děkuji. A to znamená, že eh, vy jste paní Marken už domluvila, že? Je to tak, děkuji vám. Harmonogram. Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 9. prosince a, hlasovat na výboru se bude 29. ledna. A tímto jsme se dostali ke konci eh, eh, veřejné schůze našeho výboru, ale koordinátoři doufám zůstanou, protože eh, tady máme ještě plánovanou krátkou schůzi koordinátorů, která má začít v 6. Takže tady budeme mít chvilku pauzu. A také požádám tlumočníky, aby eh, se trvali až do konce na našeho eh, stručně krátkého zasedání koordinátorů, které začne v 6 hodin. Děkuji.